oznámení. V souladu s názory frakcí navrhuji následující změnu pořadu jednání. Pokud jde o středu, poslední bod našeho dnešního programu původně byl, bylo prohlášení Rady a komise o oznamovatelích, bylo, bude to nicméně pouze oznámení komise. A pokud jde o čtvrtek, závěrečné hlasování o zprávě paní de Sarnes, pokud jde o zavedení mimořádných autonomních eh, obchodních opatření pro Tuniskou republiku, bude zařazeno mezi hlasování, které proběhne ve čtvrtek. Máte eh, k tomu nějaké výhrady? Nikdo nic nemá, to znamená, že tyto změny pořadu jednání tím byly schváleny a dostáváme se k hlasování. Ähm, Vážení kolegové, tady nejde o žádný pozměňovací návrh, tady jde o... Hovořili jsme o změně programu. Vidím, že jsou tady námitky. Bereme na vědomí. A to znamená, že budeme muset hlasovat o navrhované změně programu. A v tom eh, případě s vás ptám, kdo je pro ty schválení těch navržených změn programu, kdo je proti. Drželi se. Tyto změny byly přijaty, děkuji vám.